Budeme se na příští zasedání ve středu 25. listopadu 2015 od 8.30 do 14.30 a potom od 15 do 23 hodin. Program byl zveřejněn a